Sehr geehrte Damen und Herren, Vážené dámy, vážení pánové, s malým spožděním začneme schůzi našeho právního výboru. Hned na začátku bych chtěla omluvit pana Léneho, a to nejenom jeho, ale ještě další Budou tady eh, další změny, které se týkají návrhu pořadu jednání, protože jsme některé body škrtli a protože eh, nás velice ovlivnily povětrnostní podmínky, takže musíme tyto změny provést. Tyto příslušné změny oznámím hned na začátku. Takže stanovisko, které představím já, a sice eh, prosazení směrnice o vysílání budeme probíva, probírat dneska, aby jsme dali komisi možnost se, odpovída, eh, se k tomu odpovídajícím způsobem vyjádřit. Dále je třeba, abych vám sdělila, že uzavřené jednání o zbavení imunity pravděpodobně budeme muset přesunout na příští schůzi. Jedná se o zbavení imunity paní Hanslikové, pana Štádlera a také pana Hance Petra Martina. Dále bych chtěla připomenout, že je rovněž třeba přesunout schůzi koordinátorů na zítra opět na základě té skutečnosti, že tady máme skutečně velice málo eh, koordinátorů, protože se nemohli jednak z důvodu povětrnostních podmínek a jednak z důvodu eh, nemoci dostavit. Takže schůze koordinátorů bude zítra předpolednem. Paní Ekström, prosím. Stručně. Eh, pro mě by bylo velice obtížné eh, zúčastnit se schůze koordinátoru, takže já bych navrhl, aby to bylo buď to zítra, anebo hned po hlasování, já nevím, 10.30 nebo tak nějak. Hned zítra ráno nebo po hlasování. A je to de facto kvůli Eh, skupině o etickém kodextu, kde já musím být a všem bych velice ráda byla také na koordinátorech. To, co se teď navrhla, eh, toho jsem si zcela vědomá, ale my jsme se také zkoušeli vysvětlit a vyjasnit to už z praktických důvodů předem. Já doufám, že eh, funguje překlad. Teď se na mě díváte trošičku tázavě. Takže úvaha o tom, že to bude zítra před eh, schůzí výboru, ta schůze koordinátorů, to jsme také zvažovali, ale na zítřek tady není možnost získat tlumočení a z tohoto důvodu eh, jsme tu schůzi naplánovali později. Zítra začínáme v 9 hodin a máme tady návštěvu irského předsednictví, takže tam máme samozřejmě málo času, pak je hlasování a bezprostředně po hlasování můžeme mít tuto schůzi. To je v podstatě jediná možnost eh, naplánovat Eh, schůzi koordinátorů. Přiznávám, že je to poněkud neobvyklý postup. Pani Wikström? The vote would be fine. Hned po hlasování by to bylo dobrý. A nebo, já nevím, 11.30 nebo tak nějak. Aby prostě se mohli zúčastnit všichni. So data protection afterwards as the last two points. That's possible. After data protection? No, before data protection, because data protection were the last two points. Okay. Was wir machen könnten, Frau Wikström. Co bychom mohli udělat, paní Wikström? To je následující. Vy teď navrhujete, abychom to udělali před bodem ochrana dat. Je to důležité, aby mo- pokud možno většina koordinátorů mohla být přítomná. Takže uděláme hlasování, pak bod od pana Berlingera, který také nemůže být později k dispozici a bezprostředně poté bychom mohli mít schůzi koordinátorů a pak bychom mohli hovořit eh, o ochraně údajů. To je alternativa, kterou tady mohu navrhnout. Tak to tedy předsunout ten bod. Takže řeknu to ještě jednou znovu. Návrh spočívá v tom, že schůze koordinátorů by se konala zítra po bodu 23. To znamená nejprve hlasování, potom bod 23, e, potom schůze koordinátorů a potom ochrana údajů. Takže ty poslední body pořadu jednání, to je tedy poslední možnost, kterou vám mohu takto nabídnout. Jestliže s tím souhlasíte, tak to tak také uděláme. Teď bych tedy pokračovala v těch změnách. V úterý bude prezentace, eh, která se bude týkat evropského obchodního práva, tedy bod 23 po ta bude po bodě 19, tento bod. Potom zpráva paní tajn, která se týká soudního dvora, to je bod 20. Ten je zařazen po bodu 28. A následně chci ještě říci, že je tady ještě dotaz ze strany ITRE. Ten bude po pořadu jednání číslo 18. Pokud nemáte žádné další připomínky, tak bych pokračovala podle našeho pořadu jednání, takže koordinátoři budou mít schůzi po hlasování nebo lépe řečeno po bodě pana Berlingera. Takže budeme pokračovat a teď tedy sdělení předsedy. Tady chci zmínit dva body. Podvýbor House of Lords nám předložil následující věc, která se týká rozhodnutí, zda Teď po přistoupení k Lisabonské smlouvě Velká Británie by měla být přijata také do eh, toho pilíře eh, justice a vnitřní záležitosti. K tomu se musí vyjádřit výbor Libe a my jsme také navrhovali, abychom se, aby se sešli eh, poslanci Jury Toto setkání se bude konat 30. od 10.30 do 11.15. Eh, ti, kteří mají zájem účastnit se tohoto setkání 30. ledna, se prosím obraťte na sekretariát. Dále chci připomenout, že se bude konat workshop a sice k občanskému právu a justice 23. ledna bude se jednat o interparlamentární workshop také s poslanci, kteří se budou účastnit za národní parlamenty. Takže všichni členové tohoto výboru jsou srdečně pozváni, aby se zúčastnili. Tím chci přejít k bodu pořadu jednání číslo 3, to je schválení zápisu ze schůze 13. listopadu, 26. 27. listopadu a 17. a 18. prosince loňského roku. Pro ten případ, že nemáme té žádné připomínky, považuji tento bod za schválený. Nejsou žádné připomínky, takže přejdeme k čtvrtému bodu pořadu jednání a to je prezentace studie pana Jordana. Jedná se o posouzení evropského přínosu statutu Evropské vzájemné společnosti. Srdečně vás vítám v našem výboru a prosím, máte slovo. Uh, thank you very much, chair. Děkuji vám, paní předsedající. A děkuji vám také, že Eh, mohu vystoupit zpátky tady v tomto výboru. A eh, předpokládám nebo doufám, že podpoříte zprávu pana Berlingera ke statutu vzájemné evropské společnosti. Jak víte, my jsme v parlamentu novinkou a naším úkolem je eh, představit a vysvětlit, proč je nezbytné něco takového. Komise eh, bohužel eh, příliš často nenaslouchá Evropskému parlamentu, eh, pokud se týče politických směrů a proto tady bylo sáhnuto k formě zprávy z vlastní iniciativy. Máme tady zhruba 20 stránkový dokument, který zdůvodňuje, proč by komise tomu měla věnovat pozornost reflektuje to eh, vaši, řekněme, průkopnickou práci, eh, která také byla schválena a odhlasována v minulém týdnu. Takže eh, my tady zdůvodňujeme, proč je třeba jednat na evropské úrovni a snažíme se kvantifikovat přínos, jak kvantitativní, tak kvalitativní. V tomto případě nebylo třeba provádět eh, externí výzkum a eh, využili jsme studie politického oddělení, eh, kterou provedl výbor pro zaměstnanost. A to je o zaměstnanosti 21. století a také jsme se opírali o zprávu komise na toto téma z listopadu loňského roku je to de facto nejnovější studie, je eh, velice eh, rozsáhlá a očekávalo se, že její vyznění bude víceméně hm, negativní, víceméně eh, naopak k tomu, co o usiluje váš výbor. Také jsme se zabývali různými, řekněme, důkazními materiály až do roku 2003 a e, také je třeba říct, že podobný návrh e, komise e, předložila příslušný návrh už v roce 92 a po konzultacích v roce 2003 ho zase stáhla pro nedostatečný pokrok. Ono se tomu těžko rozumí, když uvážíme, že statut takovéto vzájemné společnosti nemá negativa, v podstatě jenom dává statut těmto společnostem, eh, začín, eh, tedy zviditelní je, navíc by se to týkalo až 70 eh, různých pojišťovací společností. Je to vlastně hodnota, kterou představují na trhu je 180 miliard eur a je velice důležité, aby tyto firmy existovaly, což jak existují ve velké většině členských zemí. Samozřejmě má to svá rizika. Eh, ta v roce, nebo respektive v letech 19, 1990, v 10. letech minulého století eh, došlo ve Velké Británii eh, k demontáži těchto druhů společností a výsledkem bylo jenom zdražení Eh, příslušných eh, služeb. Eh, pro nás jde o to, aby se podpořili zájmy, tyto, zájmy těchto, těchto vzájemných společností, které by mohly tedy působit na geograficky větším území a de facto by je to posílilo ve srovnání eh, se ziskovými společnostmi, společnostmi vytvořenými pro generování zisku. Eh, také je to otázka eh, sociálního, sociální sítě, sociálního pokrytí a což je celkem v pořádku v dobách nekrizových, ale jinak eh, tyto eh, společnosti eh, mají většinou horší přístup k kapitálu a také se v případech krizí prokazují jako stabilnější než komerční firmy. Dnes ovšem Eh, tyto firmy jsou omezovány na hranicemi národních států, nemohou fungovat eh, přeshraničně a eh, tak dále. Pokud by mohli, pokud bychom jim dali takový stát, který by jim toto umožňoval, pak by měli také přístup k o něm svobodám podnikání a určitě by to bylo pozitivní pro zaměstnanost. Eh, došlo by tedy také k menší nebo ke zmenšení fragmentace tohoto trhu. Eh, byly by jaksi jednotným a zároveň integrálním prvkem právních systémů v Evropě. Eh, mohly by fungovat po celé Evropě za daleko nižších nákladů pro všechny, včetně veřejné zprávy. Bylo by to také o snížení bariér tohoto eh, podnikání a tak dále. Já si myslím, že toto je eh, velice eh, silná sada argumentů pro. Nyní, jaké jsou argumenty proti. Možná, že jedním z argumentů bylo to, že tato společnost v této formě neexistuje ve třech členských zemích, což je ovšem podle mě argument poměrně chabý. Také jsem slyšel argument, že jiné specializované eh, formy, jako je Evropská společnost nebo korporace, se příliš nevyužívají. Ovšem já si myslím, že opět tento argument eh, není na místě, protože třeba je sice pravda, že evropská společnost se rozjížděla velmi, velmi pomalu, Myslím, ale třeba už v loňském roce eh, tento statut využila zhruba tisícovka firm, takže eh, ono se to zřejmě eh, ekonomicky rozjede. No a poslední argument je ten, že máme statut pro družstevní společnosti, ale myslím, že by mělo být jasné, že jsou to jiné typy společnosti, takže proto argumentujeme ve prospěch. Eh, jak říkám, bylo by to doplnění společného trhu, eh, více konkurenceschopnosti, udržitelnější růst a zaměstnanost, eh, znamenalo by to větší svobodu místa podnikání či zakládání a tak dále. Prostě všechny ty, všechny ty argumenty, všechny ty dopady byly 100% pozitivní, takže já E, doufám, že to zítra v hlasování budete moci podpořit. Děkuji vám a omlouvám se, že jsem mluvil tak dlouho. Mnohokrát děkuji, nemluvil jste zdaleka tak dlouho. Děkuji za prezentaci Luigi Berlinger, prosím. Solo due parole. No, no. Jen krátký komentář k tomu doplním. Zítra máme na pořadu jednání hlasování k tomuto dokumentu. A naše práce si vysloužila rozsáhlou podporu z různých stran když v minulosti tu byla určitá krize, která vedla k tomu, že vlastně komise před několika lety stáhla svůj text, nicméně parlament na tomto textu hodně zapracoval, ale komise tedy práci pozastavila. A pouze ve třech zemí se nenacházejí nyní vzájemné společnosti. V minulosti tomu tak zdaleka nebylo nově přistoupené země neměly tyto vzájemné společnosti. Nicméně v dnešní době je ta situace mnohem příznivěji nakloněna těmto společnostem. Toto hodnocení dopadu, myslím si, hodně povzbuzuje tuto iniciativu Mnozí tu opravdu horlivě žádají, aby vzájemné společnosti měly statut, aby tedy tato, aby tento subjekt byl oficiálně uznán a myslím si, že něco takového bychom měli podpořit. A my budeme naléhat na Evropskou komisi, aby následně tedy po našem zítřejším hlasování a po hlasování na plénu komise podpořila tuto iniciativu. A já bych ještě chtěl eh, říct jednu věc. Vzájemné společnosti mohou být opravdu eh, významným přispěním pro evropské hospodářství. Zažíváme hospodářskou krizi, situace je závažná, rozměry jsou obrovské a nesmíme tedy zapomínat, jak eh, této situaci pomoci a určitým způsobem to mu mohou na pomoci i tyto vzájemné společnosti. Rozhodně eh, nejsou žádným eh, druhotným členem mezi ostatními společnostmi, protože v podstatě jejím, jejich úkolem je jak složka sociální, tak ta uh, hospodářská. A myslím si, že pokud to schválíme, tak tedy podpoříme i uh, to ekonomick, tomu ekonomickému ozdravení. Nezapomínejme tedy, že je tu ta i hospodářská složka, to je vše. Eh, Děkuji. Perant Perez, prosím. Il se trouve que le, le hasard fait que je... Děkuji. Toto téma je opravdu uh, vyloženě důležité. My podporujeme tuto žádost eh, a jsem ráda, nebo těší mě, jak dopadl i ten výsledek e, této studie. Uvidíme, jak e, to konečné hlasování dopadne v plénu. E, nicméně, myslím si, že tento text je dobrý, ale ještě bych chtěla říct, až tedy budeme hlasovat v plénu, že by to měl být určitý uh, Eh, odkaz právě, že by tu měly být zahrnuty i výsledky tohoto dopadu, eh, tohoto, této zprávy o hodnocení dopadu. Protože ta studie o přidané hodnotě došla k zajímavým závěrům. A otázka statutu je opravdu velice důležitá. Tyto společnosti opravdu hodně přispívají k tomu, aby eh, Eh, to byl určitý přínos eh, pro celou společnost a myslím si, že právě proto tyto vzájemné společnosti musí mít svůj statut. Takže nezapomínejme na to, co řekl pan zpravodaj. Eh, rozhodně nesmíme zapomínat na to, proč vlastně komise stáhla ten tehdejší text. Nemůžeme za všechno vinit krizi. Komise tehdy naléhala na to, aby se členské státy dohodly. A byl to vlastně ten případ těch dvou členských států, které se nemohly dohodnout a z toho důvodu to dopadlo, jak to dopadlo. Ale myslím si, že nyní tedy opravdu důležité, aby tyto společnosti měly svůj statut. Je škoda, že tu dnes pan předseda není, nicméně rozhodně paní místopředsedkyně eh, rozhodně ehm, ho dobře obeznámí s výsledky naší práce. Evropský parlament e, v tomto hraje taky důležitou roli, není to jenom práce rady a komise. A e, tady se nejedná jenom o to, jak sladit, zharmonizovat e, pravidla na trhu. Tady jde o to udělit těmto společnostem opravdový statut a je důležité tam zahrnout tedy i stanovisko výboru pro zaměstnanost. Um, mnohokrát děkuji bylo mi řečeno, že zástupce komise, pan Jokimitis, je přítomen. Chtěl, chcete se přihlásit o slovo? Ano, prosím, máte slovo. Eh, thank you very much. We did not... Eh, Děkuji. Eh, my jsme původně nechtěli hovořit, ale chtěli bychom využít této příležitosti a poděkovat kolegům z Newton Danova servisu za vynikající práci. Také děkujeme za prezentaci argumentů, které určitě vezmeme v úvahu. Možná můžeme být poněkud eh, trošku velkorysejší, protože jsme škrtli hodně bodů, no takže teď mi zbývá poukázat na to, že zítra se bude hlasovat a tím ukončuji bod číslo čtyři a přecházím k dalšímu bodu dnešního pořadu jednání a sice směrnice o vysílání. Já bych eh, se chtěla tady vyjádřit jako osoba, která je proto příslušná a proto si udělím slovo. Jak už jsme na začátku řekli, tak jsme tento bod přesunuli na dnešek a budeme ho probírat proto, aby mohla komise být přítomna, protože nemá jinou časovou možnost. Chtěla bych k tomuto vysoce důležitému bodu poznamenat následující. Pro fungování vnitřního trhu je nezbytné, aby směrnice o vysílání pracovníků byla používána a aby byla také dobře prosazována a realizována. Účel této směrnice je, aby zaměstnanci, kteří jsou vysláni, měli minimální ochranu, která jim bude zaručena, pokud jde o minimální mzdu, pracovní podmínky, bezpečnost a ochranu jejich zdraví. Říkám to proto tak naléhavě, protože se jedná o minimální standardy, nikoliv maximální standardy. Skutečností ovšem je, že právní a ochranné předpisy jsou pravidelně podnikateli obcházeny a proto je velice důležité, aby se tato směrnice o vysílání prosadila a aby byla pokud možno efektivní a praktická. Stanovisko se soustředuje na to, k čemu jsme zde příslušní. Je to pokud možno dobrá spolupráce, efektivní kontrolní mechanismy a e, přísné záruky. My jsme už tady se seznámili určitě s tím legendárním rozsudkem Evropského soudního dvora, který tady všichni určitě znáte a to ukazuje, že směrnice je zřejmě nedostačující v té formě, jak je přiložena, aby tedy bojovala odpovídajícím způsobem proti sociálnímu dumpingu. Proto tedy v podměňovacích návrzích by nejprve bez omezení bylo mít, měli bychom mít možnost na to reagovat. Lepší spolupráce to tedy znamená, že vzhledem k tomu, že podniky dneska mohou eh, reagovat přeshraničně, tak je třeba, aby úřady měly mít také možnost eh, vykonávat tuto pomoc prostřednictvím nebyrokratických postupů i třeba pokud jde o výslech osob, to je takový e, komplex, který jsem tady do toho zahrnula. Další bod, kontrolní opatření. Ta by měla být pokud možno flexibilní a efektivní, aby se mohlo zamezit obcházení této směrnice ze strany podnikatelů a aby také úřady mohly odpovídajícím způsobem zasáhnout. Právní systémy v Evropské unii a v členských státech jsou velmi rozdílné úřady, které jsou samozřejmě také rozdílné, reagují rozdílně a je to samozřejmě otevřený seznam, eh, který by měl být k dispozici. Dále tedy ještě záruky. Přísné záruky jsou důležité, především v případě, když se hovoří o regulaci finančního trhu, protože tady ta chobotnice, Eh, posledních let byla eh, v podstatě systém nezodpovědnosti, který se týkal jak finančního trhu, tak také podniků, které si mysleli, že dalšími sub, sub, sub zadáváním eh, dalších zakázek mohou určitým způsobem obcházet předpisy. Proti tomu musíme bojovat. Já jsem ve stanovisku navrhla, aby podniky dávali pečlivě pozor na to, komu je v konečném důsledku přidělena zakázka a aby také vůbec dali šanci dělníkům a zaměstnancům, aby své nároky mohli uplatnit, pokud jde především o sociální ochranu a jejich mzdové požadavky tady máme také navržený koncept celkového společného ručení tím bych chtěla moji stručnou prezentaci ukončit a dát vám slovo, abyste se mohli vyjádřit. Má někdo z poslanců něco, čím by se chtěl přihlásit? Pan Karkány, prosím. Presidente, sì, ho ascoltato Děkuji, paní předsedkyně. já jsem sledoval vývoj vaší zprávy a ještě bych chtěl upřesnit eh, to, že si přejeme vylepšení ustanovení směrnice 9671 o vysílání eh, zprávy eh, o vysílání pracovníků a je třeba říci, že toto se zakládá již na zprávě pana Montyho, což je velice důležitá skutečnost. Máme Eh, strategii pro vnitřní trh i z roku 2010. Je třeba řádně uplatňovat eh, ustanovení této strategie. Máme tu také rozsudky soudního dvora. Eh, víme, jaké jsou tedy i obecné cíle Evropské unie v této věci. Tato směrnice, alespoň z hlediska normativního, je tu určitý problém a, a to, jak budeme postupovat vůči tedy odborovým zájmům. Tady e, pan Monty navrhuje určitou intervenci na evropské úrovni, aby se tedy zjednodušil přístup k informacím, aby se posilnila spolupráce na i národní úrovni a také proto, aby se umožnilo těm vysíleným pracovníkům um, se odvolává na porušování jejich práv, pokud k tomu dojde v, eh, v hostitelské zemi. Toto v základní pracovní legislativě nenajdete. Takže tento návrh je rozhodně důležitý, je poměrně kompletní. Eh, asi by stálo za to to trošku doplnit. Já k tomu přispěji prostřednictvím uh, Eh, pozměňovacích návrhů. Myslím, že lhouta vyprší 24. ledna. A ještě bych se rád vyjádřil k několika dalším myšlenkám. Jednak článek 12, otázka zodpovědnosti. Tady se zachovává ten původní návrh zodpovědnosti, tedy Máme tu určitou smlouvu mezi dodavateli a subdodavateli. A já jsem to konzultoval s kolegy a srovnával jsem to i s dokumenty, které máme k veřejným zakázkám. A na toto téma i s paní zpravodajkou jsme vedli rozsáhlé debaty a projednávali jsme právě tedy tu otázku zodpovědnosti e, v případě dodavatelů a subdodavatelů. Tady v tomto konkrétním případě v podstatě e, cílem je omezit zodpovědnost mezi dodavateli a subdodavateli definice příslušného orgánu v článku 2 je neúplná. Je třeba také objasnit, co jsou ty pracovní agentury, tedy je nezbytné upřesnit tuto definici, abychom se vyhna, vyhnuli příliš vágním definicím. Nicméně, asi to úplně nejdůležitější pro mě se nachází v článku 14. Tam se vlastně zmiňuje eh, vztah mezi tímto návrhem a dalšími evropskými legislativními texty, například Řím 1. Tedy zda je třeba brát v potaz v této zprávě to, co je ustanoveno v Římě 1, tedy i pravidla země původu. Myslím si, že toto je velice důležité. Je to eh, zásadní problém evropské legislativy protože vlastně vysíláme pracovníka do jiných zemí a to si vyžaduje, aby byla provedena také harmonizace sankcí i na národní úrovni. A, a toto je třeba opravdu prohloubit. Pozměňovací návrhy, které předložíme, určitě budou přínosem pro vylepšení této části textu. Opravdu tato část musí projít harmonizací, pokud budou uplatňovány v různých zemí sankce, tak eh, potřebujeme mít určitou referenci pro tyto sankce. Je třeba upřednostňovat eh, evropskou legislativu. A proto tedy tento právní text by měl být tím hlavním, tím řídícím a mělo by se tedy vyžádat od členských států, aby tyto nezbytně změnili svoji legislativu. Pokud tedy o něčem rozhodneme na evropské úrovni, pak je třeba tedy příslušně postupovat. Tedy mělo by to vést k harmonizaci pravidel. Probíhá určitý politický Eh, politická diskuze na toto téma a následně by to mělo mít tedy odezvu v členských státech a proces by měl vést k cestě harmonizace. A samozřejmě třeba brát v potaz práva pracovníků. Eh, Děkuji, paní Gargány. Prosím, paní Wikström. Děkuji. Já eh, doufám, že mě slyšíte přes sluchátka. Pan kolega Gargány zde probral řadu těch politicky ožahvějších otázek a my tady hovoříme o stanovisko, takže eh, všechno je zde politicky velmi, velmi důležité. Slyšíte, prosím, překlad? Takže eh, skutečně eh, to je politicky velmi politicky hořlavé. Zdá se, že nedostáváme, nedostáváme do sluchátek italské tlumočení. Je tam slyšet pouze jakýsi hluk. Tak já bych poprosila kolegy z italské kabiny, aby se pokusili nějakým způsobem vyřešit ten... Nebo víte co, já tedy budu mluvit eh, anglicky, a snad to vám to usnadní situaci. Eh, děkuji vám, paní Vikstremová, ale eh, to je od vás laskavé, ale my teď potřebujeme vyřešit ten hluk ve sluchátkách pana Garganiho. Sam, vielleicht probieren wir jetzt einen weiteren Versuch, Frau Wikström. Tak možná, možná, kdybychom to zkusili znovu, paní Wikström, prosím. Dobrá. Tak já Doufám, že teď už eh, ta informace dolehne k uším kolegy Karhányho. Já jsem chtěla říct si toto. Eh, tady se jedná o stanovisko a já se domnívám, že cokoliv, eh, co podnikáme v této oblasti, je politicky velmi výbušné. Je tedy velice důležité, abychom našlapovali velmi obezřetně. Nezapomínejme, že jde také o právní úpravu v zemi původu, v zemi, kde se práce vykonává a tak dále. A já bych chtěla poděkávat, poděkovat všem kolegům za eh, velmi intenzivní práci, kterou odvedli. Já osobně předložím pozměňovací návrhy a poděkovala bych srdečně všem a také doufám, že eh, v tom stanovisku je jasně řečeno, jakým směrem se chceme vydat. Děkuji vám, paní Vikström. Já doufám, že problém s italštinou eh, se podařilo vyřešit teď se rozlížíme, kdo ještě by si chtěl vzít slovo. Já osobně, eh, jakožto člověk, který formuluje velice jasné, jasně a bez velkých kompromisů, eh, chtěla bych tedy signalizovat, že se velice těším na kvalitní a konstruktivní spolupráci a doufám, že se politicky v zásadě shodneme navzdory tomu, že jsme různých politických vyznáním. A já bych tedy, eh, vzhledem k tomu, že se nehlásí nikdo z poslanců eh, do debaty, dala bych eh, příležitost zástupci komise, pan Fenstrátovi, aby nám tedy řekli, hm, bylo řečeno, o co tady jde komisi v prvé řadě. Ano, děkuji vám. Já se tedy omlouvám eh, za to, eh, že jsem vás přiměl k tomu, abyste upravili eh, program, poněvadž já skutečně musím být zítra ve Štrasburku. Já bych skutečně chtěl poděkovat za to, že jste velice rychle zpracovali téma, které jinak dlouho leželo v jiných výborech. Jak už bylo řečeno, vysílání pracovníků to je velice uči, u, e, citlivá záležitost, ale také komplikovaná. Je to stanovisko ke směrnici. A tady je třeba si uvědomit, že e, jsme se v komisi pokoušeli o vyvážení na několika úrovních. Jednak tedy, e, tedy ten cíl směrnice už e, tady máme vlastně už nějak od roku 96 a jde nám o to, aby se usnadnilo poskytování služeb přeshraničním způsobem, ale zároveň, aby se ochránili zájmy pracujících. Dále tady máme prováděcí směrnici a ta musí respektovat různé sociální modely, kterých máme v českých zemích mnoho. Z tohoto důvodu máme v, u některých článků specifické výjimky. Dále navrhovaná opatření by se měla vyhnout nadměrným a zbytečným administrativním opatřením pro poskytovatele služeb a za čtvrté pokoušeli jsme se o vyvážený balíček opatření, aby bylo možné snáze prosazovat eh, všechna tato ustanovení a máme tady tři typy opatření. Za prvé eh, jsou to eh, opatření jako lepší informace. Eh, dále je tady část o eh, vynucování v čenských zemí, to znamená inspekce, opatření, sankce a tak dále. A pak eh, třetí věc je článek 12 a to je soukromoprávní záležitost, kde jsme se pokusili zavést omezenou odpovědnost na úrovni členských zemí. Všechny tyto tři části balíčku jsou velice důležité pro zachování celkové rovnováhy a my si myslíme, že tento návrh je tedy velice účinný na ochranu práv pracujících a také velice šetrný k nákladové stránce firem. Eh, vzhledem eh, k formě, kterou jsme zvolili, komise se rozhodla pro směrnici tak, aby se eh, lépe eh, mohlo eh, využít tedy a v co největší míře směrnice 96 z roku 71 příliš neměnit a Eh, to také vysvětluje, proč máme v úvodních eh, článcích eh, mnoho vysvětlení, které se týkají různé interpretace, případně judikatury Evropského soudního dvora. Také pokud se týče práv odborových svazů, tak to řeší eh, bod číslo 8, úvodní bod, a pak máme třeba pozměňovací návrh 26, eh, který ovšem jde poněkud nad rámec toho, co je možné eh, v rámci směrnice. Pokud se týče pozměňovací návrh 14, tak tady je vztah opět mezi legislativou a odbory a toto je možná důležité pro zodpovězení otázky, která se opakovaně objevuje. A sice, co se stane, jestliže eh, firma nebo eh, pracovník nesplní kritéria z článku 3 návrhu. To ovšem eh, jaksi ne zcela spadá pod článek 14. Nicméně současně s tím zde máme řadu věcí, Eh, které jsou řešeny v jiných právních nástrojích, jako je například eh, náhrada eh, nebo retroaktivní přístup, příspěvky sociálního zabezpečení. To je se týká vlastně dokumentu 987 z roku 2007 a myslíme si, že tady příslušné pozměňovací návrhy nemůžeme zahrnout do tohoto Eh, tohoto dokumentu. Pozměňovací návrh 21, národní kontrolní opatření a zde navrhujeme, aby se toto uplatnilo eh, v, okla, eh, v uplatnilo pouze tam, aby to nemělo příliš daleko sáhla opatření, protože zatím toto toto reflektuje pouze 18 členských zemí. E, současně s tím ovšem dáváme e, potřebnou flexibilitu členským zemím a sice e, ty firmy by měly současně být dostatečně transparentní, nebo transparentnost by měla být zejména pro poskytovatele služeb. A poslední bod, Pozměňovací návrh 26 je velice zajímavý a sice navrhuje uvedení na úrovni EU minimální, eh, minimální eh, období pro podávání stížnosti. Eh, tady se říká 6 měsíců, to je velice zajímavá věc. Další část balíčku padla za obět subsidiaritě a to by se mohlo stát i zde, poněvadž když se podíváme na judikaturu Evropského soudního dvora, eh, tak vidíme, že eh, tady zasahujeme do věcí, které dosud byly vždy stanovovány na úrovni členských zemí, takže eh, tady možná na evropské úrovni do toho nemůžeme zasahovat. Takže já bych řekl, že eh, to jsou věci, které musíme zvážit a určitě s vámi budeme chtít spolupracovat na tom, eh, abychom našli vhodné funkční řešení. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát za vaše vysvětlení. Vy jste to tady opravdu jasně vyslovil. Z mé strany možná jen tolik. Já jsem se pokusila v těch pozměňovacích návrzích uh, předložit pokud možno jasné návrhy, aby v konečném efektu byl také cíl této směrnice dosažitelný. Skutečně je velice důležité, aby tyto kontroly mohly být efektivně prováděny. My si na to musíme samozřejmě ještě sednout, podívat se na to detailně, co a jak je možné. Skutečností ovšem je, a to víme všichni, proto tady jsme se také všichni sešli. Cílem je to, že máme velmi velký počet smutných případů a my se musíme pokusit tady v našem rámci udělat všechno pro to, aby se to nestávala. Rozsudky Evropského soudního dvora, které jsou velice zajímavé a četné, ukazují, jak je nutné abychom my jakožto zákonodárci sami byli činní. My samozřejmě musíme akceptovat tyto rozsudky, to je jasné, ale musíme na to reagovat v případě, když máme dostatek času a podle toho také úřady v té které zemi, z které se to, odkud se tedy vysílají ti e, zaměstnanci, musí spolupracovat s tou zemí, kde tedy ta osoba skutečně pracuje. A to je, tady máme různé národní právní rámce a já si myslím, že bychom si měli eh, proskoumat ty možnosti, abychom tyto nepořádky odstranili. Deadline pro pozměňovací návrhy je 24. leden v poledne, jako vždycky. A tím bych ráda uzavřela tento bod našeho dnešního pořadu jednání a přejdeme, pokud se teď na to správně dívám, do chůze, která bude uzavřená. Já tedy uzavírám ten bod číslo 25. Děkuji za to, že jste přišli a přejdeme k bodu dnešního pořádí jednání číslo 5 což je neveřejná schůze a prosím všechny, kteří eh, se této schůze nebudou zúčastňovat, aby opustili